musí v, s, alespoň v zásadě s tím souhlasit. A závěrem ještě na adresu komise bych chtěl říci, že doufám, že se konečně e, podívá a předloží návrhy zavedení FTT, které již byly před několika lety e, navrženy. Děkuji, Nigel Farage. Děkuji.